2000. Zahajuji plenární zasedání, které bylo přerušeno 17. června 2010. Zápis se z této schůze 17.6. a text, který byl přijat, jsou k dispozici. Nevidím žádné další poznámky k zápisu, takže zápis je přijat. Dziś ráno vručujem z Velice stručně bych vás rád informoval, že jsem se dnes vrátil z krátké návštěvy do Ruska. Byla to první návštěva Ruska ehm, evropským prezidentem Evropského parlamentu. Setkal jsem se s panem prezidentem Medvěděvem, s předsedou eh, Dumy, a s panem eh, Mirinovem a dále s ministry eh, zahraničí. A bavili jsme se s o zahraničních vztazích, bavili jsme se také o vyjednávání, o dohodě mezi Ruskou federací a Evropskou unii. Dále jsme se bavili o dalších tématech, včetně eh, otázky dodržování lidských práv. Dále jsem se setkal se zástupci organizací občanských společností, včetně organizace Memorial, eh, která získala sacharovou cenu za rok 2009. Během své návštěvy Moskvy propokl spor, nebo spíše eskaloval spor mezi Ruskem a Běloruskem. Řekl jsem ruským úřadům, že nás tato situace znepokojuje. Eh, požadujeme, aby naplnili své smluvní povinnosti, co se týče dodávek zemního plynu a také jsem poznamenal, že by eh, v této smlouvě měla být patřičná doložka, která by zaručovala dodávky zemního plynu do Evropské unie. Tyto záruky jsou pro nás nesmírně důležité. Dále komise a rada se zabývají tuto otázkou, čili možná nás budou informovat o vývoji dané situace během dnešního zasedání. Chtěl bych zdůraznit, že situace se skutečně mění hodinu od hodiny. Každou chvíli máme nové informace o tom, jak se tento spor vyvíjí. Vážení kolegové, pro vaši informaci máme zde členy indonéského parlamentu, kteří sedí na galerii pro hosty. Rád bych je přivítal, především jeho excelenci pana Kamundela. Delegace Indonésie gościć v parlamencie v związku s siódmym posiedzeniem między... Indonéská delegace se dostavila na následné meziparlamentní zasedání mezi Evropskou unii a Indonésií. Víte, že jejich ekonomika se hrává velice důležitou úlohu především v ASEANu, čili v kontextu jeho východních azijských zemí roku 2009 jsme spolu podepsali dohodu o spolupráci a je pro mě velikým potěšením, že mohu přivítat, že mohu přivítat členy indonéského parlamentu. Další bod na našem programu jsou informace. Pan Mike Natras opustil řady EFD a 23 června se stane nezařazeným poslancem. Co se týče kompetentních úřadů v Nizozemí, bylo mi řečeno, že Luis Bondes byl nahrazen Lukasem Hardongem a paní Janine Hennis Plašert byla nahrazená panem Janem Mulderem a to od 22. června roku 2010, čili od včerejšího dne. Já bych rád přivítal oba nové kolegy v našich řadách. Děkuji mnohokrát. Podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu Evropského parlamentu byly ověřeny mandáty, zároveň také spor a paní Hartonka, pan Mulder se zúčastní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 poznámku k těmto kandidaturám, nevidím nikoho, takže jejich kandidatury byly schváleny. Dále písemná deklarace 29 lomeno 2010, která byla předložena eh, Ticenem Motym a Anou Záborskou, které se týkají vytvoření eh, Evropského systému rychlého varování před pedofily a lidmi, eh, kteří je zneužívají oběti. Rád bych přál svým kolegům, takže podle článku 123 řádu deklarace budou vydány v rámci prohlášení z dnešního zasedání, budou uvedeny eh, v zápisu z dnešního zasedání. Dalším bodem na našem programu je prohlášení Rady a závěry Evropské rady, která se konala 17. června roku 2010. Rád bych mezi námi přivítal předsedu Evropské rady a předsedu Evropské komise. Takže dá, pánové, děkuji, že jste se dostavili na naše plenární zasedání. Bude probíhat rozprava, ale ještě předtím k nám promluví pan Herman van Rompuy, předseda Evropské rady. Prosím, máte slovo. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské komise, vážení kolegové, toto je první zasedání Evropské rady od té doby, co jsem se stal jím eh, prezidentem, předsedou, kterou, kde se neřešila naléhavá situace. Byla to